ze strany Výboru pro životní prostředí je zdraví a hlasovat se bude později. Dalším bodem jsou otázky k ústnímu zodpovězení, které se týkají šmalenberského viru. A nejprve dám slovo autorům, jako první pan Lierik. Pane předsedo, paní komisařko, po eh, BSM, tuberkulóze skotu, slintavce, kulhavce a katarální horečce ovcí se objevil šmalenberský virus, který eh, začíná škodit našim chovům. Rozsah této nákazy bude známý teprve za několik týdnů eh, ve chvíli, kdy dojde k bahnění a telení. Je tady několik otázek a to je také důvod, proč podkládáme eh, naši otázku. Eh, jaká opatření chcete přijmout, abyste zabránila embargu na, na oblasti ovcí? Dáte prostředky eh, na odhalování tohoto viru a na opatření pro omezení jeho šíření? Eh, také se hovoří o možném vytvoření eh, pojišťovny pro očkodňování eh, dotčených zemědělců po diskusi s jednotlivými členskými státy. Není tato krize něčím, co spochybňuje náš zemědělský systém, který je stále koncentrovanější a, a je stále křehčí Ehm, je tady nedostatek eh, bezpečnosti potravin, ta je stále více ohrožována a nad tím bychom se měli zamyslet v rámci diskuze o reformě nové eh, zemědělské politiky společenství. Děkuji. Děkuji eh, kolegovi Elhiarik a nasleduje kolega Nicholson dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Nedávný nepropoutnutí eh, nákazou, nákazy šmalemberským virusem je velice nebezpečná otázka, zejména pro zemědělce, eh, kteří se musí vypořádat se ztrátou dobytka na začátku sezóny bahnění a telení. Nyní vidíme, eh, eh, jaké to bude mít eh, dopady. Řada telat a jehňat se rodí mrtvá a já si myslím, že musíme přijít s přiměřenou reakcí. Zdá se naštěstí, že virus nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidské zdraví. A, a mm, Přesto eh, eh, Rusko eh, zakazuje dovoz příslušných mas EU a myslím si, že to je spíše důkazem protekcionistické obchodní politiky. Přenos viru je daný pakomárky a i když se snažíme zabránit šíření nemoci, tak někdy to prostě je nemožné. Navzdory této obtíži koordinovaná reakce členských států je nezbytná, zejména pokud jde o sdílení dat, tak abychom měli jasný přehled o e, šíření viru. E, je třeba přijmout opatření, e, abychom, zajist, abychom ujistili veřejnost a v obchodní partnery ve třetích zemích o vysokých standardech potravin vyráběných v EU Eh, velice důležité je také eh, zkoumat virus a vytvořit příslušnou eh, vakcínu tak, aby do budoucna zemědělci po celé Evropské unii nemuseli znovu procházet takovouto epidemií. Děkuji. Děkuji kolegu Niklsnovi a nyní na dvě minuty kolega Des. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, eh, děkuji vám za dnešní rozpravu eh, o nemoci eh, zvířat, která je vyvolávána šmalemberským virusem. Podle vědců se ten virus podobá akavanskému eh, viru, eh, který eh, se vyskytuje u divoké zvěře od Afriky přes Japonsko až po Austrálii. Ten virus je nebezpečný, není, bezpečný, není nebezpečný pro lidi, takže se předpokládá, že šmalemberský virus také nebude nebezpečný. U zvířat je ovšem toto virové onemocnění velice nebezpečné a může způsobit velké hospodářské škody. Paní komisařko, je třeba hm, poděknout veškeré kroky k ke kontaminaci této eh, zákazy. A eh, mm, mm, proto je také eh, třeba, aby v celém v Evropské unii platila stejná pravidla, jako například teď už máme v Německu lidi Ono je velice těžká eh, konkrétní eh, ochrana, fyzická ochrana před eh, bodnutím hmyzem, ale mm, takové očkování by pomohlo a proto je třeba napřít veškeré prostředky k vytvoření vakcíny, tak aby byla co nejdříve k dispozici. Proto eh, opravdu je třeba, aby komise jednala eh, rychle, abychom měli konkrétní eh, data, abychom mohli přijímat konkrétní opatření. Kromě toho je úlohou komise stejně tak, jak my už jsme eh, požadovali, aby přeskoumala obchoj, eh, obchodní opatření eh, ze strany Ruska, tak aby byla znovu zrušena z 20. dubna. I Ukrajina, Mexika a Nigérie a Egypt už přišla s prvními omezeními obchodu. Čím rychleji budeme jednat, tím rychleji se přestane nemoc šířit a možná bude zase možná ji úplně odstranit. Děkuji kolegovi Desovi a teď na dvě minuty paní kolegyně Reimers. Vážený pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, během minulého roku se objevila eh, nová nákaza, eh, která vede u ovcí, kos a skotu eh, k různým deformacím a narození mrtvých mláďat. Jak se zdá, dotčené farmy eh, mají eh, velké škody, které ohrožují jejich existenci a zatím byly ponecháni bez pomoci. Jsme si zajedno v tom, že u nových chorob potřebujeme eh, odborný monitoring, abychom mohli na základě vědeckých údajů rozhodnout, jestli se jedná o novou nákazu, epidemie nebo ne. A k tomu potřebujeme čas. Ovšem, to je přesně to, co dotčeným chybí. Potřebují pomoc, vzájemnostní fondy, například fondy eh, pro eh, zvířecí nákazy ovšem potřebují ehm, nahlášení. Kdy konečně komise vytvoří novou strategii pro nové nákazy, aby se jasně definovalo, kde u nových eh, nemocí bude možný nejenom monitoring, ale i okamžitá pomoc pro dotčené. Čas nám utíká, nemoc se šíří a mimo, Evrop, mimo evropští odebíratelé reagují tím, že zastavují dovoz a chovy tím trpí, ačkoliv eh, jsou to pakomárci, kdo nákazu přenáší. Jak komise zareaguje proti zastavování eh, vývozu? zavlečené choroby kvůli klimatickým změnám a kvůli tomu, že společnost velmi cestuje, budou i nadále narůstat. Potřebujeme rozumný koncept, kterým bychom utlumili důsledky. Potřebujeme nějaké řešení pro postižené eh, farmy, eh, které by pomohly jak jim, tak i nám všem. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Reimers a nyní paní komisařka Hildegard. Pan Dali zde dnes nemůže být a proto odpovídám na otázku komise já. Komise sledovala tuto situaci eh, velmi eh, přesně a nyní můžeme tedy sdělit eh, panu Reimersovi, jak můžeme postupovat standardně. Již máme dobré mechanismy, abychom mohli reagovat na tyto choroby. Jsou to mechanismy, které nám i umožní se koordinovat nedávné zkušenosti, jako je H1N1, a tedy chřipkové viry, nám ukázaly, že Evropa je dostačujícím způsobem připravena a že e, jsme schopni, když máme koncepci, e, dobře reagovat. Jde o to teď ještě vyladit ty stávající mechanismy. A podle nové strategie pro zdraví zvířat ta komise přijímá další kroky tak, abychom byli v Evropě připraveni. Samozřejmě máme i takový guidance dokument, který řeší ty hlavní prioritní oblasti. To je dokument, který připravila komise za přispění expertů ze států, členských států. Dále, tento virus, ten vždy ale eh, existoval v populaci zvířat eh, a nyní se hovoří o osmi státech, ale asi je nepravděpodobné, že by eh, došlo k nějakému velkému profuknutí v zimní sezóně. Ehm, nyní budeme tedy především se zabývat dohledem. Dohled již máme. A Jde i o to zakázat eh, export nakažených zvířat. Veškerá veterinární opatření, která přijmeme, musí být eh, úměrná a udržitelná, což znamená, že musíme vzít do úvahy dostupné informace, aby dopad tohoto viru na zvířata, na zdraví zvířat a na produkci byl omezen a aby nespůsobil onemocnění u lidí. Nicméně komise požádala agenturu EFSA, aby schromáždila podklady z členských států, abychom mohli dále vyhodnotit infekci tímto virem, jaký to má dopad na zdraví zvířat, na produkci zvířat, tedy masa a pohodu zvířat. A EFSA nyní jedná s členskými státy, snaží se standardizovat údaje, schromažďovat údaje a standardizují způsob pro přenos dat. Takže Eh, co musíme řešit. Není to, že by to byl nový vir. Ne. Musíme koordinovat eh, předávání informací, abychom měli vědecké podklady, abychom měli zdravou veterinární politiku, která je zásadní pro případná budoucí kontrolní opatření, která se přijmou buď na úrovni členských států či Evropy. Jako u každé virové nákazy, tak neexistuje nějaká zvláštní léčba, která by, byla, která by mohla být použita. A teď nemůže ani předvídat, kdy bude k dispozici eh, efektivní eh, očkování. A my vyhodnocujeme tedy e, e, ohrožení e, lidí případné a my jsme tedy v prosinci minulého roku mm, měli zprávu, analýzu, která říká, že je nepravděpodobné, že by tento virus mohl způsobit onemocnění lidí. Nicméně nelze to v této fázi vyloučit, pokud eh, eh, eh, studie dopadu na veřejné zdraví zjistí něco jiného, tak komise bude aktualizovat svoje hodnocení rizik, abychom vzali tyto nové poznatky do úvahy. Koordinace jakékoliv reakce bude, půjde přes mechanismus, evropský mechanismus včasného varování. Dámy a pánové, bohužel přes eh, tento velice rigorózní přístup, eh, tak eh, již deset zemí hodlá přijmout restrikce obchodu obchodních výměn a zde souhlasí komise s tím, co řekl pan Nicholson, to znamená, musíme apelovat na úměrnou reakci. Tato restriktivní opatření proti exportu z EU, eh, co se týče tedy těchto zvířat eh, a eh, masa z nich, tak to podle nás je přemrštěné opatření, které není podloženo vědecky. Proto komise je v úzkém kontaktu se třetími zeměmi s cílem omezit nebo vyloučit takováto opatření. Závěrem Samozřejmě Evropa musí eh, zajistit, aby nedošlo k narušení na trhu eh, eh, a aby nedošlo k narušení našich obchodních výměn s našimi obchodními partnery, tak abychom zachovali hm, si perspektivu obchodu. Děkuji paní kolegyně Hildegard a nyní za politické skupiny. Nejdříve paní Delange, minuta a půl. Já, děkuji u wel, Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem Slyšela tedy komisi, jak říkala, že bude e, pozorování, e, jak budou studie, ale to nepotřebujeme, potřebujeme aktivitu. Především pro zemědělce, kteří jsou si nejistí, ale také pro občany, kteří si dělají starosti s tím, zda to nemůže mít dopad na jejich zdraví. Když se podíváme na ty země, které uzavřely své hranice vůči evropským produktům, pak jsou to země, které uzavřely hranice pro eh, živé, eh, živá zvířata, ale jiné také pro maso. Eh, některých zemích eh, odmítají tedy výrobky masného průmyslu eh, pouze tři eh, nebo pět, ale co udělá komise tedy konkrétně, aby tyto restrikce zrušila? Komise vždycky říká, že v této souvislosti má jí kompetenci členské státy. Myslíte si tedy, že není dobré bilaterálně jednat, ale pokud by bylo možné postupovat bilaterálně rychleji než z komise, tak se bude pokračovat i nadále bilaterálně. Komise by tedy měla prokázat, že je schopná toho své kompetence také uplatnit. Co se týče jednotných osvědčení, i to by bylo nutné vypracovat pro dané země k lidskému zdraví. Jsem velmi ráda, že říkáte, že tato eh, nemoc se nemůže přenášet na eh, lidi, ale musíte to říct mnohem jasněji a také jednotně. Děkuji, paní Delange, a potom pan Grote, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za možnost dnes spolu jednat o tomto důležitém tématu. Ve Spolkové republice Německo v současné době je postiženo tímto virem 900 chovů a tento virus se stále dále šíří. A samozřejmě se také o tom diskutuje na veřejnosti. Vzniká narůstá tady strach, jak v oblasti zemědělství, tak i z hlediska veřejného zdraví, neboť úplně vyloučit na 100% nemůžeme, že tento virus by přešel také na člověka. A EFSA již oznámila, že bude také dále těsně spolupracovat s Evropským centrem pro kontrolu a prevenci a bude také zkoumat dopady na zdraví lidí. A toto považuji za velice důležitou věc. Existuje také monitorování a EFSA také již prováděla simulační cvičení. Vy jste již říkala, že výskyt tohoto víru se týká osmi států a tento virus vzniká především e, důsledkem kousnutí pakomáru na jaře a v létě. A může nám tedy komise přesně říci, jaká opatření hodlá nyní udělat? tak, aby v simulaci proti tomuto viru bojovala, anebo nadále provádí pouze analýzy. Je důležité, aby tento virus byl poražen a já také vím, že nemáme zatím žádné prostředky definitivně skoncovat s touto epidemií, ale mě by zajímalo, jaká opatření zatím komise udělala. To, to není epidemie, která se týká všech 27 států, nyní je to osm států a opravdu není nutné, aby se to rozšířilo ve všech 27 státech. Děkuji vám, pane kolego, a nyní pan kolega Elwood. Um, Děkuji. Moje země Irsko nemá žádný významný případ eh, výskytu této choroby a eh, jsme bez tohoto viru, ale eh, jsem velice znepilněn tedy těmi různými restrikcemi, které E, e, uvalili země jako Rusko kvůli výskytu v některých členských státech a Rusko je velkým e, významným tedy dovozcem hovězího a skopového z Evropské unie. A to znamená, že a pokud jde o e, tedy to spojovat to ještě s e, Lepšovým, tak to ukazuje, jak ta e, diskuze je neracionální a my musíme tedy řešit samozřejmě obavy, které se týkají veřejného zdraví. Já tedy chci podpořit komisi, aby trvala na tom při jednání se třetími zeměmi, aby omezovaly restrikce, aby náš obchod nebyl poškozen nějakým takovým rozhodnutím. Evropská unie má za sebou eh, <clears throat> dobrou historii velice tvrdých standardů a norem, co se týká zdraví zvířat a je třeba, abychom konsistentně toto i požadovali od našich obchodních partnerů. Děkuji, pane kolego. A nyní kolega Heusling, dvě minuty. Ano, čísla ze včerejška zcela jasně říkají, že 944 podniků v Německu je dotčeno a 8 zemí EU a komise stále nic nedělá. Prohlásila to za problém jednotlivých členských států. Pokud je zde povinnost hlásit takovouto nemoc, pak jsou zemědělci zcela osamnoceni a nedostanou žádný očkodnění. E, e, jistě další stát ty také budou zakazovat vývaz těchto druhů masa. Já se domnívám, že komise příliš eh, nic nepodnikla. Potřebovali bychom také propojit vědecké poznatky v Evropské unii, aby bylo možné vyvinout očkovací látky. Musíme také pomoci zemědělcům, kteří jsou opět po katarální horice takto silně dočeni. Když je neočkodníme hned, tak již když v některých oblastech vůbec nebudeme mít žádný chov ovcí. S těmito novými nákazami musíme umět pracovat. Jistě přijdou i další na základě klimatických změn. Děkuji, pane kolego. A kolega, paní kolegyně Girling, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já tomu rozumím tak, že to je úplně nový virus za posledních 20 let. U nás se začíná vyskytovat téměř lineárně po celé oblasti a šíří se velice rychle. Já bych chtěla, aby komise začala konat. Prosím, zabývejte se následujícím. Prosím, uznejte, že je nutné rychle a rozhodně jednat. Za druhé, také se zabývejte důsledky omezení obchodu. Takovéto ujištění potřebují zemědělci. Za třetí se musíme také zabývat eventuálně virtuálním očkováním. Je třeba mít k dispozici spolehlivá data a prosím, dívejte se na to jako na varování, protože se také změní klima a proto vznikají nové nákazy a mohou vzniknout ještě další virus, viry a musíme se také zabývat tím, abychom na to dokázali dostatečně rychle reagovat. Děkuji vám, paní kolegyně Girling. Lösing a nyní následující, následují další řečníci, pan Nikolesku, 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Tady si myslím, že jde o dva aspekty za prvé je třeba se podívat na vážnost epidemie, která začala před pěmi měsíci, ale ten vir již existoval daleko dříve. My jsme neměli k dispozici nějaké eh, konsistentní eh, informace od komise a teď se to zhorší s oteplením eh, počasí. A potom je třeba se podívat na důsledky, na důsledky jak pro zvířata, pro jejich stav, ale i pro export. Komise reagovala na ty obecné otázky a řekla, že restrikce obchodu nejsou odůvodněné zde. A e, kromě toho dovozy ze všech členských států nyní byly e, již vyhodnoceny od 20. Eh, března se vyhodnocují a veterinární organizace v EU nabídly Rusku informace o tom, jak bojovat s virem v Rusku, ale komise nám musí poskytnout více informací, co dělají Rusové a jaké informace máme my od nich musíme i se podívat, jak se to řešilo v minulosti se těmi různými opatřeními, zdali ta naše opatření jsou kompatibilní s mezinárodními normami a chceme vědět, co komise nabízí, jaký dialog s Ruskem. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní dvě minuty, kolegyně Rodust. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Vítám velmi to, že na základě ústní otázky hovoříme o této epidemii na základě šmalimberského eh, virusu a toto téma bereme vážně. Mnozí zemědělci čekají eh, již zoufale na řešení. V Německu, jak bylo řečeno, je tím dotčeno 944 chovů a pro tyto chovy eh, vznikají veliké problémy. Ve Šlesicku, Holštínsku, na základě blízkosti k pobřeží je mnoho chovů ovcí a mnohé ovce jsou infikovány tímto virem. Právě v této době, kdy dochází často k bahnění, je toto ohrožení skutečně existenční. Počet nákaz roste. V našem regionu tím trpí chovy ovcí a také skotu. V posledních týdnech počet v mém regionu stoupl ze 106 na 116 chovů, jejichž zvířata jsou infikována tímto virem. I když tento vir není nebezpečný pro lidi, pak na základě eh, narození mladých mláďat a deformací eh, jsou tyto chovy velmi poškozeny a upozorňuji také na utrpení zvířat. I to je nesnesitelné. Potřebujeme tedy tedy velmi rychle očkovací látku a chtěla bych je vědět, jak daleko je výzkum. Může komise podpořit tento výzkum? Možná, že bychom měli také přemýšlet o tom, zda je možné daným chovům, které jsou takto postiženy, nabídnout určitou pomoc. Jaké možnosti má komise a jaká opatření již byla učiněna? Prosím, pracujte rychle a informujte nás ne neustále o stavu v této záležitosti. Zemědělci s námi počítají, ale my musíme také počítat s nimi. Děkuji. Minuta a půl, kolega Schnellhardt. Dámy a pánové, paní komisařko, je zajisté správné dnes hovořit o šmalberském věru v parlamentu, ale zde také varuji před panikou. Co se stalo? My máme zde virus, který se vyskytl u několika zvířat. Samozřejmě je to více zvířat, ale Lefflerův institut také zjistil, že eh, zvířata začínají budovat svou imunitu. Také před několika lety jsme hovořili o prasečí chřipce, o ptačí chřipce a také jsme udělali zásadní opatření a potom jsme se museli obhajovat, protože jsme byli napadeni, že to bylo všechno přehnané. Takže bychom měli postupovat rozvážně u těchto akcí. My bychom zajisté měli také uh, přeskoumat tuto situaci a měli bychom také zjistit, do jaké míry jsou opatření e, nutná, ale již nyní volat po očkodnění, to se domnívám, že je přehnané. V jednotlivých zemích máme také vějce možností eh, je možno také v Německu a také v Nizozemsku eh, očkodňovat eh, z pokladny o epidemiích. A já si myslím, že bychom to měli řešit především regionálně a ne zatím panevropsky. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a nyní se dostáváme k postupu Catch a nyní kolega Jar. Já se domnívám, že je správné o těchto problémech je diskutovat v tomto parlamentu. Eh, jsou zde však tři stránky tohoto problému. Pomoc zemědělcům, kterých se to týká. Tato pomoc je nezbytná. Jak mi kolegové řekli, právě v chovu ovcí je rentabilita nízká a přitom je to důležité také pro péči o krajinu. Zde je však zásada subsidiarity, kterou musíme také ctít. Měli bychom to řešit na místě a řešit účinně. Další starosti mi však dělají také nepřímé přímé ztráty eh, eh, pro spotřebitele. Spotřebitel musí být intenzivně informován, protože eh, když si jdeme koupit potraviny, tak se rozhodujeme podle našich chutí a ne podle toho, co by mohlo být nebezpečné. Takže se domnívám, že mezinárodní sankce by nebyly přiměřené. Je nutné také výzkum koordinovat. Děkuji. Děkuji, kolego. Nyní kolega Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Více než tisíc chovů je již zasaženo tímto virem po celé Evropě. Tento virus se šíří přes mušky a tím pádem se výskyt viru v létě ještě zvýší. A e, právě v zemích, kde jsou velké chovy, eh, tak eh, tam se vyskytují stále větší a jiné nákazy. A my bychom především měli opustit eh, hromadné a masové chovy zvířat. Měli bychom přejít ke ekologickým malým farmám, tak jak je známe v horských oblastech, například v Rakousku. Já si myslím, že je lépe postupovat postupovat preventivně a řešit to malými podniky a ne, abychom potom to řešili dodatečně a nyní museli poskytovat velká očkodnění. Děkuji vám. Dámy a pánové na tribuně, chtěl bych upozornit, že potlesk nepatří k, po, k parlamentním způsobům. Paní Basesku na závěr pane předsedající Tato nová výstraha je také předpokladem pro to, abychom vyvinuli zemědělské standardy na evropské úrovni. Ten tato nákaza se může šířit stále více, především nyní v létě. A proto by EU měla poskytnout eh, zemědělcům v členských státech eh, spolehlivé informace. My musíme také označit zóny, které zatím nejsou nakazeny a musíme také označit eh, transmisi. A musíme také se snažit především nákazu izolovat. Paní komisařko, e, tento virus je již součástí systému včasného varování, ale jak budete poskytovat informace především zemědělcům v postižených oblastech? Děkuji. Děkuji vám. A tím jsme skončili postup Catch the Eye a nyní dávám slovo paní komisařce. Děkuji vám. Komise samozřejmě tuto věc bere vážně. Také tady bylo zmíněno různé aspekty, které může komise dělat. A my mnoho z těchto aspektů již provádíme. Chci také ještě něco říci panu de Langemu Eh, tý, vzhledem k omezení obchodu. Komise vede také rozhovory, jednání s těmito deseti zeměmi. Komisař Dali eh, ruským úřadům dům o tomto hovořili a nyní také je delegace v Moskvě, která se touto záležitostí zabývá. A všichni samozřejmě to bereme vážně. Takže já to chci ještě rekapitulovat. Co, se, co můžeme udělat, když se vyskytne nová nákaza, jako je tato? My můžeme provádět výzkum, analýzy, získat co nejvíce informací a potom vy také můžeme dát informace na web a můžeme tyto stránky stále znovu aktualizovat. Dohodli jsme se také na postupu se organizací zemědělců a členskými státy, že tento guidance dokument bude k dispozici na webu, takže tam můžete stále aktualizovat své informace. Děkuji. Paní komisařko, já se omlouvám za to, že je zde takový hluk. Chtěli jsme udělat delší přestávku, ale bohužel disciplína kolegů ohledně doby eh, projevu nebyla dostatečně respektována a vidím, že zde je mnoho kolegů, kteří eh, se baví. Eh, nyní přerušíme zasedání až po okamžik hlasování.